komisaři Stylianidesovi, kterého zde e, zdravím a děkuji, že přišel dnes odpoledne e, do plenárního sálu, tak vás chci e, informovat, že ze zdravotních důvodů místo předsedkyně komise paní Fergerika Mogherini nemohou, nemůže tady s námi být. Takže hned dám slovo panu komisaři Stylianidesovi. Tak prosím, jak si budete přát. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, eh, vážení kolegové. Libie je teď eh, v kritické situaci na rozcestí, protože se neustále zhoršuje situace eh, na místě, zvyšuje se počet vysídlených osob a v mnoha oblastech. V blízkosti Bekazy čelíme teď ve velmi složité humanitární situaci. Eh, jsou tady, je tady rozvrácené zdravotnictví, školství, eh, infrastruktura hm, téměř nefunguje. A eh, vláda už vyčerpala téměř všechny své prostředky, nemá ani peníze na dotace, ehm, místní měna byla velmi devalvována je tady nedostatek základního zboží, například cena chleba a dalších základních potravin eh, je vysoká. Bezpečnostní situace se také zhoršila. Příměří, eh, které teď bylo v několika místech vyhlášeno, je sice vítané, ale rozhodně to nestačí. Je eh, těžké zajistit pořádek ve městech zločiny nejsou trestány, což bylo umožněno také tím, že neustále převaděči tady, eh, nebo organizované skupiny eh, převážejí migranty do Evropy a příliš mnoho životů je tím zbytečně ohroženo na plavidlech, která nejsou bezpečná. Čím dál tím více Libijců se eh, sami snaží odejít do zahraničí, do Tuniska například, Tunisko je vítá, ale mnoho libijských rodin už vyčerpala své úspory a jen těžko přežívají. A všem Libijci už mají pokrk tohoto konfliktu. Do ehm, konfliktu se účastní teroristické skupiny, jako je Gáš, a to představuje hrozbu, kterou nemůžeme ignorovat. Ehm, daří se jim tady přetrvávat díky rozporům v libyské společnosti. Někdy se spojují s místními milicemi, ale eh, bez nich eh, přicházejí o nadvládu nad územím. Ovládají Sirty a také dálnici, která spojuje Bengázi a Tripolis. Ta teroristická hrozba ale se týká nejenom Libie, ale i sousedních států. A to je další důvod, proč je potřeba usilovat o vytvoření vlády národní jednoty, tedy vlády, která znovu získá kontrolu nad eh, místními milicemi. Došlo k určitému pokroku v politickém procesu, Bernardino Leon, zvláštní vyslanec OSN, s naší aktivní podporou dělá všechno proto, aby se podařilo eh, vytvořit eh, vládu národní jednoty v Tripolisu. A minulý týden v New Yorku na eh, valném zhromáždění OSN mezinárodní společenství ukázalo, že podporuje podporuje úsilí pana Leoneho o to, aby znovu začala fungovat vláda a občanská společnost. Šlaké ke podepsání eh, dohody. Byli jsme tady svědky něčeho nového a povzbudivého, konečně. A celé mezinárodní společenství, včetně všichni sousedé Libie, eh, se zhodují na tom, jak postupovat v budoucnosti. To je částečně také výsledek aktivního úsilí Evropské unie a členských států. Evropská unie hraje velmi významnou roli v tomto procesu. Pracovali eh, jsme na tom dnem i nocí, abychom eh, eh, umožnili to budoucí vytvoření vlády národní jednoty. A nyní mezinárodní společenství se dohodlo, na tomto cíli, ale budou to Libyjci, kteří budou muset chopit odpovědnosti a udělat všechno pro to, aby konečně ukončili ten kolaps, ve kterém se Libě nachází. Všichni dobře víme, že i pokud vznikne vláda národní jednoty, tak k té změně v Libii nedojde ze dne na den. Bude asi trvat nějakou dobu, než se situace Eh, zlepší, a to když i všechny eh, strany konfliktu eh, se k té dohodě připojí. Ale minimálně tak vznikne příležitost pro určité zlepšení. Nebude to závěr toho procesu, ale bude to začátek. Měl bych také popsat, jaké jsou strategické cíle Evropské unie v těch opatřeních, která teď přijímáme nebo připravujeme jejich přijímání. Chceme bezpečnost, stabilitu, eh, zodpovědnou vládu a právní stát v Libii. Libyjci si zaslouží žít v míru a zaslouží se, aby byla dodržována jejich eh, lidská práva. Chceme, aby libijská ekonomika byla znovu, eh, aby znovu prosperovala. A také bychom byli rádi, aby převaděči migrantů kteří zneužívají jejich eh, slabého postavení, konečně eh, byli povoláni před spravedlnost. Naše počáteční úsilí, jak pomoci Libii zajistit eh, kontrolu nad svými přístavy a hranicemi, by se vyžadovalo silné instituce, což ale bude možné teprve poté, kdy tato dohoda začne fungovat. Praxi kdy vznikne nová vláda, ale jsme připraveni, tak jako všechny strany, které podepsaly tuto dohodu, a také podpořit finančně toto úsilí 100 miliony eury v okamžiku, kdy ta dohoda eh, bude podepsána. To si bude vyžadovat přijetí opatření, která budou financována z Evropského programu pro Liby, ale také nasazení nástrojů, které by mohly přispět k bezpečnosti a míru peníze, které můžeme podpořit fungování libických, podpořit dialog mezi těmi nepřátelnými stranami v Libii, můžeme podpořit také místní samozprávy, občanskou společnost a také Libii jako celek. Doufáme, že život se vrátí k normálu a že začnou fungovat eh, základní služby. Chceme pomoci ministerstvům která také eh, mají největší vliv na migraci. Chceme podpořit malé podniky a zaměstnanost tak, aby eh, mladí lidé měli práci. A to všechno kromě té humanitární pomoci, kterou již poskytujeme pro ty nejnaléhavější potřeby eh, nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Chceme také přispěje k vytvoření bezpečného prostředí pro tuto vládu jednoty. Spolupracujeme s OSN na dlouhodobém plánu pomoci vládě i v jiných sektorech a účastníme se práce různých pracovních skupin of the international community and libyan government both that are being set. Mezinárodní společenství tím chce přispět k řešení situace, ale teď je na eh, libýských eh, aktérech, aby eh, udělali zásadní rozhodnutí. Nikdo to rozhodnutí nemůže udělat za ně. Já vím, do jaké míry tento parlament podporoval politickou dohodu ale eh, musíme eh, ještě dále toto úsilí podpořit, aby eh, se podařilo dospět k stabilnímu řešení. Musíme ukázat vedení a Libyjci potom tuto dohodu musí podepsat. i na čase, aby Libie se znovu postavila na nohy. Děkuji, pane komisaři Stylianidisovi. A nyní otevíráme rozpravu, nejprve prohlášení politických skupin za Evropské lidovce. Paní Gabriel, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milí kolegové, vlastně poprvé od roku 2011 Libie má cestovní mapu směrem k transformaci. Je třeba uvítat úsilí Bernardina Leona, zvláštního zásudce OSN a Evropa musí eh, jeho opět podporovat. Tři poznámky. Nyní ty tři strany musí na sebe vzít odpovědnost, odpovědnost za Libice, ale také proto, aby skončila situaci, která znamená, že tato země je kolébkou hrozby eh, pro mezinárodní a národní bezpečnost. Mezinárodní tlak je třeba zachovat když vy říkáte, pane komisaři, že již není čas vyjednávat o podmínkách, ale o odpovědnosti. Je třeba začít pracovat eh, v rámci eh, eh, vlády národní jednoty. Z regionálního pohledu a z pohledu Evropské unie zde chci zúraznit vztah se Sahelem. Já to pořád opakuji dokola. To je klíčový region pro prevenci těchto zón nejistoty. A hm, zde hm, Vítám tedy zvýšení rozpočtu na Sahel a také i musíme podporovat transformaci Mali, protože to je také úzce spojeno se situací v Libii a to především v oblasti boje proti terorismu a obchodování. Zde chci využít této diskuze a připomenout, jak systematicky Evropská unie spolupracuje s africkými eh, partnery, aby se i vytvořil spravodajský systém o těchto jevech na kontinentě. Dále i OSN mm, Eh, musí podporovat různé iniciativy, tak aby se propagoval mír v eh, lokální, eh, na lokální úrovni v Libii a mm, je mm, třeba se opírat především o lokální moc, to platí více než kde jinde je, je třeba, aby i se zaktivovala mezinárodní společenství pro syrijskou kauzu, protože je třeba zmaximalizovat šance na stabilizaci celého regionu. Tato otázka je pořád otevřená. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Bostináru. Dvě minuty máte a budete hovořit za SAD. Prezident, thank you so much, Mr. Děkuji vám, pane komisaři, za informace, které jste nám poskytl, protože je zásadní si uvědomit, že Libye bylo jedním z hlavních témat na programu valného schromáždění OSN. Musíme zase opakovat to, co už jsme řekli mnohokrát v tomto parlamentu. Byly různé lhuty, ale teď už nelze ztrácet čas, ale Bohužel pokaždé eh, ten konec tunelu vypadá na dosah, ale nakonec ta vláda národní jednoty nevznikne. A tohle už není vtip, je to jedná se o osud celé země, celého národa a prakticky celého regionu. Budoucnost a stabilita celého regionu do určité míry závisí na tom, jak se bude eh, vyvíjet situace v Libii. Islámský stát nestrácí čas, nečeká šířit se všude, kde proto nachází živnou půdu a eh, snaží se destabilizovat celý region. EU a mezinárodní společenství nemohou dopustit, aby se v Libii ten stát zcela zhroutil a ten eh, komu leží na srdci Libie a Libijci, nemůžou eh, dopustit, nemůže dopustit selhání mírového plánu. Libie je dnes v rukou Libijců. Je třeba řešit ehm, humanitární krizi. Jak už mnohokrát řekla vysoká představitelka, EU je připravena a vy jste právě tady zmínil, jak může Evropa pomoci vládě národní jednoty v Libii. Je tedy důležité dospět k dohodě, eh, na níž by se shodly všechny strany, ale musíme být realističtí. Žádná dohoda nebude plně vyhovovat všem. Každý se musí něčeho vzdát. A to je podstata kompromisů. Na stole zase je mírový plán, který připravil zvláštní vyslanec eh, OSN a je proto nová lhuta. A to už, ta už by měla být skutečně poslední. Uh, Jinak Libyjci zaplatí cenu za neúspěch při takovéto dohody. A ještě poslední věc k tomu, co může udělat Evropa. Nezapomínejme, že Evropa by měla něco udělat ve dvou věcech. Jednak je třeba zvážit eh, sankce vůči těm, kteří nepodepíší dohodu a také vůči těm, kteří by eh, vyvolávali nějaké bojaválky. Děkuji. Děkuji. Pan Demesmaker, minuta, prosím. Eh, eh, Děkuji vám, pane komisaři. Je samozřejmě třeba dávat eh, věnovat libyi pozornost, protože země je v rozkladu a situace je tam zoufalá což není příliš uklidňující. Eh, vytvoření vlády národní jednoty je nezbytné, ale je také třeba zřídit skutečně funkční instituce v této zemi. A vy jste se o tom zmiňoval. Je tady ještě celá řada dalších eh, otázek. Justice, smíření, jak ty jednotlivé společenské skupiny budou zase moci žít společně, jak budou moci spolupracovat, jak se budou moci skutečně smířit. Eh, dostane se spravedlnosti obětem válečných zločinů? Budou pachatele těchto zločinů potrestáni? Já bych chtěl také zdůraznit otázku vzdělání. Mladí lidé musí se naučit eh, jednat sami, musí vytvořit občanskou společnost, která bude schopna jednat. Evropská unie musí eh, řešit tyto výzvy, tyto úkoly, jinak eh, se nedosáhne míru a stability a tomu je třeba zabránit. Je skutečně třeba konkrétně jednat. Děkuji, pan Maura Barandiaran. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Návrh dohody, který je na stole, je bez pochyby poslední příležitostí poslední příležitostí pro to, aby obě frakce položily základy příměří a pro vytvoření eh, vlády národní jednoty, tak aby se dospělo k mm, nastolení míru v regionu a stabilizaci. A to neříkám já, říká to Bernardino Leon. 20. říjen je tedy eh, lhůta pokud se nepodaří vytvořit takovouto vládu národní jednoty, budou muset jednání zase začít od nuly. A horší ještě je, že pokud ta dohoda nevznikne, bude to mít negativní vliv nejen na Libyjce, ale na celý region. Dojde k balkanizaci eh, této země a navíc to ještě podpoří rozmach islámského státu. Zatímco tady hovoříme, Daesh eh, stále postupuje, a v Libii už má pod kontrolou eh, oblast kolem pobřeží ve velikosti Švýcarska. Eh, postupuje vojensky v Iráku i v Sýrii, má přístup k válečným letadlům a lodím. A my stále zůstáváme nečinní. Pokud nes nedospějeme k dohodám, které zajistí životaschopnost tohoto regionu, Ehm, bude to velký problém. Nesmíme pomíjet naši odpovědnost, musíme vyvíjet veškerý možný tlak to, aby jednání dospěla ke zdárnému cíli a musíme také poskytovat veškerou podporu libijským úřadům při vojenské intervenci proti islámskému státu, aby se zastavil jejich rozmach. Jedině tak položíme základy pro stabilní budoucnost regionu. Děkuji. Grazie. On... Děkuji. Pan Kauso, Kauso per můj minuta 30. Děkuji, pane předsedo. My vítáme úsilí eh, pana Leona a vítáme i úsilí pana Mistury v Syrii, poněvadž si myslíme, že to je jediná cesta k směrem k řešení, regionálnímu řešení, které veme do úvahy všechny aktéry. Pane komisaři, vy jste hovořil o eh, celé řadě eh, katastrof, které připomínají eh, spíše katastrofu přírodní, ale připomeneme si 2011 i tam 10 tisíc střel bylo, raket bylo vysláno ze strany NATO a dalších a to v podstatě znamená zna, údajně, že se má chránit, ale to nechránilo ani Libice, ani Libii, ani Evropu. Takže čeho dosáhli? Zničili libijský stát, předtím zničili Irák takto a nyní takto ničí syrský stát. Takže vraťme se k principu. Hm, takže tisíce mrtvých, tisíce utopených, stovky tisíc uprchlíků a expanze teroristů. Takže hm, zde i eh, zde došlo k dohodě a byla to taková příležitost vědna to se, se Africkou unii, a, hm, ale nedošlo. Eh, nakonec se přistoupilo k vojenské akci, takže tady dohoda, které bylo dosaženo s regionálními aktéry eh, v New Yorku, Yorku a vytvořit eh, vládu národní jednoty. To musí být princip základ eh, celé eh, dohody, která zahrnuje všechny, zahrne všechny aktéry, včetně těch klanů a je třeba, abychom šli touto cestou a abychom se vyhnuli tomu lákadlu jednat jednostranně vojensky. Děkuji, paní Lochbiller, minuta 30. Paní Lochbiller, děkuji, pane předsedo. Já jsem se včera vrátila z Tuniska, kde jsem vedla rozhovory s UNSMIL, s, s libyskými stranami, s občanskou společností a zástupci různých kmenů. Všichni podpořili uzavření této dohody, přestože také zazněla kritika eh, v tom smyslu, že hodně vlivných aktérů nebylo skonzultováno. Text toho prohlášení, který máme k dispozici, byl hodnocen pozitivně, ale co se týče ochrany lidských práv a trestního stíhání to e, není tak jisté, musí, nemůžeme si dělat žádné iluze, protože dosažení dohody je sice e, e velmi těžké a nadějné, ale e, vidíme, jestli se podaří to prosadit v praxi. Je tady hodně milicí, které e, zatím pod kontrolou nejsou. Otázkou je, jestli se podřídí, hrozí nová eskalace násilí. Kromě toho je ta země na kraji rozpadu. Jednotná e, e vláda a její stabilizace je velká výzva. A to si bude vyžadovat podporu od OSN a EU. A vliv EU by byl větší, kdyby všechny české státy mluvily jedním hlasem. V posledních letech eh, jsme slychali zprávy o velkých eh, případech porušování lidských práv na migrantech a eh, obyčejných libících. Musíme tomu čelit a já doufám, že Evropská unie podpoří eh, práci aktivistů za lidská práva v Libii a v sousedních oblastech, protože to eh, je také důležité pro ten eh, mírový proces. Castaldo. Děkuji, pan Castaldo. Také máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, dohoda uzavřena, tak teď musíme ještě více se snažit eh, přesvědčit signatáře této dohody. To je, myslím si, adekvátně, abychom se vyhnuli dalšímu vydání této krize. A zde vítám práci Bernardina Leona, který se snaží vytvořit vládu národní jednoty a je ale musí vzít do úvahy i názory i nearabských kmenů na jihu Libie. A to je nevyhnutelné pro to, aby bylo možné eh, kontrolovat hranice na jihu. Takže mm, zde, eh, protože tam hrozí další civilní válka a v každém případě je to velice komplikované i Eh, eh, je tam příliš mnoho aktérů. Aftar je, a eh, potom vojenská eskalace v Bengázi, dále jednostranné jednání parlamentu z Tobruku, potom z Tripolisu, takže je třeba, aby i mezinárodní společenství vyvinulo velké úsilí. Dále Maroko, premi, hm, hm, zde i potom, které má tedy své vojenské síly na libyské hranici. A hm, takže zde asi mír je příliš daleko. Já i také vina pana prezidenta Obamy, který i který eh, tedy eh, hovořil o chybách z minulosti, ale je to takové pokrytecké od něj, protože to jde až zpátky k Bushovi. Také mezinárodní společenství, také je vytvořeno tedy Velkou Británii, Francii, Spojenými státy, tedy všemi těmi, které s takovou lehkostí bombardovali tuto zemi. Měli by se snažit tam teď o skutečnou demokratickou transformaci. Asi jim šlo spíše o, eh, o ropu v Libii než o budoucnost. Takže na sebe musí vzít svoji odpovědnost, jak řekl pan komisař komisař, já s tím souhlasím, ale mm, ti, kteří e, jsou odpovědní za e, tuto katastrofu, vezmou na sebe skutečně odpovědnost. Mm, ano, máme na vás tady modrou kartu, pane Castaldo, akceptujete ji, klade e, mm, ji pan Jakovič, máte slovo, prosím. U cijelosti se slažem. Děkuji, že akceptujete otázku, já zcela souhlasím děkuji ještě jednou, že akceptujete moji otázku. Já, můžete opakovat, opakovat vaši otázku. Děkuji ještě jednou. Já děkuji, že jste akceptoval modrou kartu. Já jsem chtěl jenom říci, že souhlasím s vaší analýzou toho, co se dělo a proč Libie eh, eh, takto je zničena. Ale chci se zeptat na jednu otázku, která se týká takové analýzy a to je, že řešení Libie a Sýrie by mělo být stejné jako v Bosně Hercegovině a že to je ta cesta k míru. Já si nemyslím, že to tomu je, protože Bosna Hercegovina není funkční, když tam je mír, takže pro budoucnost Sýrie a Libie a především Libie souhlasíte se mnou, že by měli být to oni, kteří rozhodnou o svém osudu a my bychom jim měli ten proces usnadnit grazie collega jakovi per la domanda io sono assolutamente d'accordo con lei spesso questi piani. já děkuji za tuto otázku a plně s vámi souhlasím. Eh, my eh, se domníváme že tyto plány jsou naprosto neefektivní. Tam tam eh, ne, nestačí jenom eh, uzavřít příměří, ale <laughs> pak je třeba ten stát uvést do jakéhosi stavu, kdy se dá vládnout. Eh, jinak tady budeme mít za chvíli další paralizovaný stát a ty též problémy ve větším měřítku. Pan Borgeci on nyní na minutu a půl. tak eh, my jsme si tady vyslechli zajímavé myšlenky, ale v té otázce, eh, o kterou teď jde, tak tam nebyla dostatečně vytrvalá. Tam v podstatě nedosáhla vůbec ničeho. Žádné konkrétní výsledky tady nemáme. Eh, a ani zástupce komise nám tady nic lepšího nepředložil. Podle mě vůbec není jasné, jak v současné době vypadá pozice Evropské unie vůči Libii. Toto je e, náš sousední stát ve Středomoří a situace se zostřuje. E, eh, Rejdí tam pašeráci lidí. Například včera se odehrála zatím poslední tragédie. Toto skutečně ty novinky, které k nám dolehly od velkomuftýho Libie, jsou opět znepokojivé. Ta, ta krutost. Sýrie se dnes možná eh, používá jako eh, jakési, jakýsi způsob řešení, které snad i v Libii by mohlo eh, potom vést ke stabilizaci. Hmm, tady se angažují Italové, Francouzi, tedy jednotlivé členské státy, ale prostě Evropa eh, se snad vůbec nevyskytuje. Nevyskytuje se na, v tom úsilí, eh, jak vytvořit jakousi stabilitu eh, v Libii. Pan Petros. Děkuji vám, pane předsedo. Opět dá se říci, že ta politika Evropské unie je naprosto špatná. Eh, my jsme se v té zemi eh, zapojili bez eh, vlastně důvodu do dvou občanských válek a řešení je v nedohlednu. Máme zde nyní humanitární krizi, kde se prohřešily všechny strany na lidských právech a e, navíc čelíme uprchlické krizi. Kromě toho e, zde máme sílící ISIS, džihadisty, čili v podstatě něco podobného jako v Sýrii. Co to dokazuje? Dokazuje to, že my vytrvale kráčíme naprosto špátným směrem. Teď se e, hádáme o Asada, jsme proti němu. E, nicméně Turecko, e, které podporuje ISIS, tak e, s tím, s tím se přátelíme. A navíc tedy Evropská unie chce Turecku přiznat statut privilegovaného partnera. Také země, které se snaží vstoupit do Evropské unie, by měly také respektovat své závazky. Tak, tak jsme si vyslechli eh, proslovy za všechny politické skupiny a nyní jednotliví poslanci. Pan Preda, prosím. Pane předsedo, všichni víme, že už čtyři leta tady panuje občanská válka v Libii, která naprosto zrujnovala celou zemi došlo k zrušení destrukci všech institucí, které existovaly v bývalém režimu. A panuje tam chaos, kompletní chaos v současné době. Je to chaos, který ohrožuje regionální stabilitu, ale samozřejmě také ohrožuje stabilitu Unie. Vidíme to. Libie se stala převaděštěm nelegální imigrace, překupnictví, převaděctví, včetně imigrací do našich zemí. Eh, k tomu přistupuje teroristická hrozba eh, s působením Daješe v této zemi. Viděli jsme důsledky v sousedním státě, v Tunisku, kde teroristické atentáty byly spáchány osobami přicházející z teroristických libijských sítí. Eh, já mm, vítám úsilí Evropské unie pro pomoci skoncování s krizí, Eh, spolupráci s OSN. Máme operaci, která se teď jmenuje Sofie, ale mám pocit, že tato eh, operace nebude moci být úspěšná, pakliže Libie nebude mít vládu národní jednoty stabilní vládu, která by se mohla stát partnerstvím Unie text, který byl vyjednávan eh, velvyslancem OSN Bernardinem Leonem. Dohoda, eh, která se nazývá dohoda poslední příležitosti, protože již ztroskotaly tři pokusy o podpis politické dohody. A teď se stanovilo datum na 20. října a já se domnívám, že prodloužení mandátu parlamentu libyjského nad 20. října není zrovna povzbuzující a proto je třeba věřit v to, že se to podaří. Je třeba věřit v dohodu a jsem si jist, že potom jistě přijde okamžik, kdy bude třeba pracovat na podpoře demokratického procesu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Máte tady modrou kartu nebo otázku. Akceptujete tuto otázku? Ano? Já nebudu diskutovat se s Front National, dobře? Takže teď eh, pan pan na minutu 30. Grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo se v nejkomplikovanější fázi, to bychom si měli všichni uvědomit, je bezpodmínečně nutné, aby Evropská unie vykonávala ten nezbytný tlak k tomu, aby mezi nejrůznějšími stranami v Líbě se dospělo k dohodě. 20. říjen je lhůtou. Závěrečná fáze je nesmírně obtížná, ale je třeba všem vysvětlovat, že ti, kteří se neúčastní tohoto procesu, eh, poté ponesou za své chování odpovědnost. V tomto rámci není žádnou skvělou, brilantní myšlenkou eh, otevírat v OSN diskusy o činnosti a eh, pana Leona. Asi by bylo bývalo pomocí v závěrečné fázi Eh, řešit nejenom problémy regionální, ale spojit je zároveň s problémy, které ohrožují Evropu. Eh, tady totiž máme co dočení s nebezpečím šíření konfliktu a z eh, násobování teroristických akcí. To povede k daleko většímu počtu uprchlíků z Libie i ze sousedních zemí a tím se budou zvětšovat objemy uprchlíků. A proto je absolutně nezbytná dohoda v Líbii a přeji si, aby Evropská unie učinila vše, co je v jejich silách, aby k této dohodě došlo. Máme už jenom několik málo dnů k dispozici a ty bychom měli co možná nejlépe využít. Pane Pancery, máte na, na vás tady dotaz. Pan Kava, přijímáte? Prosím. Panzeri, you seem very critical. Děkuji, pane Pancery. Vy jste se kriticky vyjadřoval k OSN. A v podstatě jste k tomu přistupoval tak, že Evropská unie je nejlepší mezinárodní organizace. Skutečně jste si tak jist ehm, Evropskou unii, že e, jsou k tomu vhodnější než OSN vzhledem k historii, jakou mají v některých oblastech. Myslím, že se musíte podívat na, celkovou, na situaci celkově. To je problém. Nemyslím, že jste pochop, rozuměl jaksi mému příspěvku. Já jsem nekritiz, nekritizoval OSN za to, co dělají, jenom, že byla chyba e, začít hovořit o náhradě Benadina Leona, současného vyjednavače. E, to je, myslím, vhod, nevhodná chvíle na tuto diskusi. Bude to možná nutné ale takto by to podkopalo stávajícího vyjednavače. Dnešní katastrofální eh, situace v Likie patří k největším porážkám eh, zahraniční politiky EU eh, v poslední dekádě. A vinem, na vině jsou hypokritické západní elity které se přátelili eh, s Kadáfem, eh, který způsoboval různé lokální války eh, v Evropě. Toto přátelství trvalo příliš dlouho a nakonec se zopakoval irácký scénář. Mnohé země byly již odhaleny jako ty, které sledovaly své vlastní hospodářské zájmy. A dnes Eh, vyzývají ostatní k solidaritě, eh, zejména eh, se uprchlíky, kteří utíkají přes středozemní moře. A navíc kritizují země, jako je Polsko, Česko nebo Slovensko, které zaujímají jiný postoj k těmto uprchlíkům. Toto jsou ovšem země, které nemají naprosto žádné morální právo vystupovat s autoritou a poučovat jiné. Pane poslanče Karsky, je zde na vás otázka pana Eteriče. Přijmete ji. Prosím. Děkuji. Děkuji, že jste přijal moji otázku. Já v podstatě souhlasím s většinem, toho, co jste řekl. A e, myslíte si, e, že je skutečně e, ironii, že tady máme Tonyho Blaira a další země, které měly takový vliv na Libii. A jsou tady jiné země, které není tvrdí, že řeší tento problém, ale vždyť většina těchto zemí ten problém způsobila. Souhlasíte? Děkuji. Prosím, odpověď. Když hovoříte o eh, šéfech některých eh, eh, vliv některých evropských zemí, to jste hovořil, já jsem hovořil zejména o Velké Británii, Francii a Itálii. Děkuji, pan Nart, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. První otázka. Líbia neexistuje. Jsou tady dva parlamenty, které nic nerespektují a dvě vlády, které nevládnou ničemu. Jsou tady kmenové systémy a klanové systémy, které bojují proti sobě a snaží se kontrolovat území a tudíž také převaděče. To je skutečností. Jak to vypadá dál? Máme tady jich, který není reprezentovaný a to je černá díra. A to je tranzit všech nebezpečných tranzitů drog, lidí a zbraní. Máme tady realitu, která nám zabránila dospět k dohodě. A to je islámský stát. To je ten bod unifikace. Ta islámský stát vytvořil vládu, která nebude vládnout, ale která bude vyžadovat legitimitu a intervenci mezinárodního společenství. To znamená vojenský zásah ze západu, aby se nemohl oslabit Daesh. A to je dohod, no, dohoda z Nového Jorku promiňte, z New Yorku tak vypadá pravda. A proto bohužel za těchto strašlivých okolností budeme muset podporovat fikci, o kterou se snaží Bernardino Leon. Je to absolutní fikce, která potom zlegitimizuje západní intervenci. A nyní pan Valero. Děkuji vám, pane předsedo. Svět eh, ztratil kontrolu nad situací. Ehm, to jsme slyšeli já a Barbara Lohby, když jsme naštívili Libii. My jsme vybombardovali Kadáfiho a pak jsme se vrátili domů a neměli jsme žádný plán, jak vytvořit stát v Libii. My jsme vlastně přispěli k eh, vytvoření eh, státu, kde se kam, kam svobodně té, eh, při, eh, se dovážely zbraně a pak se ukázalo, že neexistuje podpora eh, podpora novému, nové akci OSN SFOR. Nikdo nám nikdo neřekl, že by to vedlo k větší bezpečnosti Libyjců. je eh, to, na, na, je to je nutné zastavit příliv uprchlíků do Evropy, ale to Libicům nepomůže. Thank you, Mr. President. What makes the... Um, proč si myslí komisařka eh, pro mm, zahraniční věci, že může ovlivňovat Libii a prosazovat vládu národní jednoty, když tam žádná, když mezi eh, evropskými státy EU eh, jednota není? Podívejme se na reakce jednotlivých členských zemí na migrační krizi. Po západní intervenci v Libii Eh, je dokumentované kolektivní selhání mezinárodního společenství, včetně Evropské komise, zajistit mír v severní Africe, což vedlo k mocenskému vaku v Libii. I prezident Obama byl nucen uznat, že eh, to vytvořilo prostor pro teroristické skupiny, jako je islamský stát, aby si tam budovali své základny, eh, mm, zločinecká impéria, a ohrožovali podstatu bezpečnosti členských zemí EU tím, že zaplaví kontinent svými bojovníky. Neexistuje lepší příklad selhání zahraniční politiky EU než e, odporné pašování lidí, které, páchají, které je pácháno z Libie. Vedlo to k bezpočtu úmrtí. Evropští politici si v důsledku toho lámou hlavu, jak hledají řešení e, situace, kterou sami vytvořili. A co dělá EU, místo aby hledala řešení migrační krize? Žádají stále větší centralizaci EU, což by eh, vytvoření celoevropské eh, pobřežní eh, stráže a pohraniční stráže. Já bych nedůvěřoval žádnému evropskému byrokratovi, aby efektivně hlídal naše hranice a moře nebo radil někomu, jak vytvářet vládu jednot, národní jednoty. Mm, dodržujte řečnickou dobu, jinak naše rozprava bude trvat příliš dlouho. Pan Šopran má slovo. Od roku 2014 Libie v důsledku přímé západní intervence 2011, kterou celá řvát zlá zhájila, je eh, stát rozpadlý na dvě vlády, dva parlamenty a dvě zóny stojící proti sobě. V Tripolisu dominují islamisté, a e, OSN je podporováno Katarem a Tureckom. Na východě tady máme liberály, federalisté a ex-kadáfisty, e, které uznává OSN, uznávají Egypt, Saudská Arabie a Spojené e, Emiráty. A my se opíráme o generála, který bojuje proti své protistraně v Bengázi. Nansal Sharia Eh, a spolupráce s Al-Qaidou, s islamistickou odnoží a E, zakládají tam báze na Sinaji a e, pomáhají budovat islamský stát. Islamský stát e, se soustředí hlavně v této oblasti, která zajišťuje fungování jeho kalifátu ze zotročováním námořní oblasti. Existuje pouze jedno řešení podle mého mínění a sice blokování námořní flotily našimi loďstvy, aby loděm, lodím bylo zabráněno vyplout. Děkuji vám mnohokrát. Bylo naprosto jasné, že je třeba dodržet čas. A nyní pan Golniš na minutu. Pane předsedo, když jsem vyslouchal, naslouchal kolegovi Šupra, měl jsem pocit, že tady eh, hovoříme o teologi, teologických disputech a Eh, eh, že se vůbec tady nebere v úho expoze, které se připravuje. Vždyť situace byla výborně popsaná. Já vím, že pan Preda s vámi nechce eh, debatovat, protože to jsou vaši přátelé, kteří odpovídají za současnou situaci. Je třeba jmenovat pana Kadáviho, Bernáda Olivio, který po té, co velkolepě přijel Kadáviho, který si mohl postavit své stany před Elizejským palácem a chodil po rudém koberci do do Elisejskému paláci, který eh, eh, a pak se účastnili francouz, pak se francouzská vláda účastnila jeho zavraždění. No to je tedy skutečně eh, velice obtížná zkušenost. Teď tu zemi jsme destabilizovali my, západní svět, destabilizovali jsme Irák, destabilizovali jsme Líby a koukám, že celá řada z nás se teď snaží destabilizovat sírskou vládu která je jediná, která čelí extremistům a islamistům, které vy předstíráte, že chcete porazit. Děkuji mnohokrát a nyní pan Gáler na dvě minuty. Dank. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že nejlepší, co je možné konstatovat v současné situaci, je skutečnost, že mezinárodní společenství eh, v podstatě stají za plánem Bernardina Leona což je dobré. Bohužel nám to v současné situaci moc nepomůže. Je dobré, že pro případ politické dohody jsme připraveni podpůrným balíčkem, ale obávám se, že v příští době se tam k tomu ještě nedospějeme. Um, um, zprostředkovatelské úsilí Maroka nepokračují, byli od, jednavači byli odvoláni, vláda v Stobroku také svůj mandát po 20. Eh, říjnu prodloužila, takže na obou stranách eh, nejsou dobré vyhlídky, že bychom v příš, nejbližší době dospěli k řešení. Musíme konstatovat, že existují určité milice, které vůbec nemají zájem na tom, aby v Tripolisu nebo v Tobroku došlo um, k dohodě, protože oni mají prospěch ze svých zločineckých aktivit. Různé síly uh, podporují Tripolis nebo Tobruk. Uh, pokud bude Tripolis, uh, tak to bude vláda, kterou, proti které nebudu nic mít, ale um, Sudan, Katar a další podporují druhou stranu, takže je otázka, zda bychom neměli eh, třeba v případě Turecka eh, si klást otázku, jaké mají zájem na tom, aby v Tripolisu byly jiné struktury, které nebudou schopni eh, nebo ochotni dospět k závěru, což je jeden z důležitých bodů, které mimo jiné musíme projednat s Tureckem. Paní Gomez, jedna minuta třicet. Chaos a humanitární katastrofa eh, v Libii. K tomu jsme přispěli nedostatečnou koordinací evropských kroků po pádu Kadáfího hloupým zanedbáním pomoci transformačním orgánům a tím jsme umožnili, aby se z milice staly teroristické a kriminální gangy. Neplete se, pane komisaři. Eh, sedmá verze eh, dohody, eh, národní dohody o, OSN e- pravděpodobně nebude brzy podepsána podle zpráv z Tobruku a z Tripolisu. Jak se zdá, generál Ifta aspirující nový Kadáfi spolehá na některé své bojovníky a to bude mít tragické důsledky pro Libijce, migranty i cizince, kteří utíkají a eh, v konečném důsledku to bude mít důsledky i pro Evropu. Mm, selhání je důsledkem rivalit mezi našimi členskými státy, které mají různé zájmy a některé evropské státy které jsou blíže Libii, nyní uvažují vojenskou intervenci což zase bude znamenat tisíce vojáků v terénu a také to bude vyžadovat právní od, o, o, důvod. OSN a UN se snaží předstírat, že tyto vnitřní frakce, a, e, které bojují e, proxy války v Libii, jako Saudská Arabie, Katar, Turecko, které zase podporují muslimské bratrstvo, a když nezastavíme tuto takzvanou proxy válku, tak čemu nepoužijeme. Toto nejde jenom proti eh, Libijcům, občanům Libie, ale i proti Evropanům. Pan Belder, jedna minuta. Milice, země milicí Libie nyní se nyní dostává do občanské války. Jsou tam dvě vlády, dva parlamenty. Evropská komise, ehm, vysoká představitelka, doufám, přijde s písemnou odpovědí na otázku, ehm, do jaké míry je tato situace pro Evropu nebezpečná. Máme eh, opakované zprávy, které se týkají dodávek eh, zbraní islámistům v Libii a Eh, je to otázka, eh, tedy je, je, eh, jedná o tomto Evropská unie s Tureckem. Dodávky zbraní e, libyské vlády v Tobruku. Je pravda, že Rusko tam dodává zbraně. Za třetí, jaké opatření přijímá EU e, pro to, aby čelila hrozbě islamského státu z Libie s potenciálními e, islámskými bojovníky mezi tisíci uprchlíky. Děkuji. Paní Otmans, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Komisaři, děkuji za úvodní slova. Myslím, že situace je, jak říkáte, kritická. Mnoho um, kolegů zdůraznilo, jak kritická je ta situace. 400 tisíc vnitřních uprchlíků, vyhnanců. Středomoří je nyní nebezpečné místo. My potřebujeme naději a já doufám, že všechny strany tu dohodu podepíšou. Libíci potřebují naši podporu. Komise dala 100 milionů euro na podporu přechodného období transformace. Toto ale asi nestačí. Měli bychom také mít odvahu podpořit operace v terénu o pomoci OD, OSN, justici, budování justice, policejních jednotek. Také musíme mít odvahu eh, znovu obnovit poli, spol, policejní spolupráci. Naše podpora pro Libii byla přerušena, ale musí, eh, musíme být pro podporu eh, lidských práv když žádá, aby váleční zločinci byli předvoláni před Mezinárodní trestní tribunál. Pan Mauzik. Pokud se nepustíme mikrofon, nikdo, nepustíte mikrofon, nikdo vás nebude slyšet. Dámy a pánové, pane předsedo, je třeba si připomenout, že každou obětí, první obětí každé války je pravda. Jestliže tady nemáme pravdu, hm, pak eh, to znamená, že mnoha z našich vystoupení jsou prostě mimo nebo jsou pouze demagogií a propagandou, eh, což eh, samozřejmě není cesta k řešení problému. Evropa je nemocná a e, my e, se z toho můžeme dostat, pokud budeme válčit e, s, ne se symptomy této choroby, ale se jejími příčinami. Existuje mnoho zemí africké, severní Afriky nebo v Ázii, kde, které byly zničeny ovšem s spolupůsobením Evropy a dnes máme něco podobného v Libii. My eh, víme tady strašně moc a víme také o tom, eh, jaké jsou pravé příčiny, ovšem eh, neříkáme pravdu. My jednoduše a prostě musíme se od západních vlád dozvědět skutečné příčiny toho, co se tam stalo. Zatímco my tady, co vlastně děláme, nic pořádného. To je vlastně ta katastrofa evropské zahraniční politiky. Pan Balco na jednu minutu. Děkuji vám. V roce 2011 eh, začalo arabské jaro a Spojené státy a Evropská unie se rozhodly, že eh, v Libii s okamžitou platností nastane demokracie. Eh, pomocí vojsk NATO byl svržen tamnější diktátor Ovšem zajímavé je, že v té době eh, Kadáfi se chystal zavést novou eh, platební jednotku. Diktatura sice skončila, ale místo demokracie nastala anarchie. Země je dnes rozštěpena na dvě části a situace je ještě daleko horší než v Kadáfiho časech. Evropská unie má zájem na tom, aby v této zemi opět zavládly normální poměry, eh, poněvadž eh, zde nadále pokračuje eh, občanská válka a pokud to bude pokračovat, pak výroky Angely Merklové přitáhnou do Evropy ještě další a další lidi. Děkuji. Nyní pan Čeza. Já bych chtěl poblahopřát eh, paní Mogherinové, která zde dnes nemůže být, ale přesto bych chtěl jí eh, poděkovat, mimo jiné také za to, eh, jaký, s, s jakým respektem se chová vůči tomto parlamentu a výboru AFED. My dneska hovořím o Libii, Syrii, Somálsku, Jemenu, a to mnohé z těchto zemí, nebo jsou to země, které de facto eh, přišly o svoji státnost, přišly o svoji vládu. A co se týče Libie, eh, tady došlo k naprostému rozdrobení a k dlouhému občanskému konfliktu. Tady je opravdu těžko najít eh, sou, spolehlivého partnera, spolehlivý protějšek v Libii čili je těžko s někým jednat. Není zde nikdo, kdo by měl eh, příslušnou legitimitu a eh, rozehrávají se tady mocenské hry Egypta a Saudské Arábie. Měli jsme tam jednoho diktátora, máme jich tam několik. A spor pokračuje velmi tvrdošíně dále. my bychom eh, rádi eh, zabránili, respektive ukončili občanskou válku a nyní eh, zažíváme jistou iniciativu ze strany OSN a to by Evropská unie měla podpořit. Ale my skutečně potřebujeme se tam jako Evropa angažovat, aby tato práce mohla pokračovat. Tak já myslím, že bychom měli eh, jít ještě dál, a to znamená posadit k jednomu stolu nejenom z nepřátelené strany, ale také třeba Egypt, Spojené státy a Rusko. Eh, já vím, že eh, pane předsedo, vy jste zároveň předsedou skupiny pro euro středomořské záležitosti. A možná, že i tato skupina by měla být zapojena. Pane komisaři, na to otázka by eh, měla souviset s tím, že Maroko eh, vlastně eh, nebylo zapojeno jako partner do jednání, tak jak jsme se to přáli, ale to nejchoulostivější fází je teď dospěch k dohodě ano či ne a máme tu velikou naléhavost. Proč? protože vláda Národní fronty musí začít fungovat, protože nebezpečí Daeše stále roste. šest tisíc bojovníků má islámský stát v této zemi a e, útočí e, na různé oblasti a lidé v Bengazi svědčí, e, vypovídají o teroristických útocích v Libii. Je třeba navrátit Libii vládu, která bude schopna řídit opět tento stát. Je třeba přivítat jde prohlášení vysoké představitelky, která okamžitě zareagovala a která uvolnila prostředky pro misi splnění úlohu v této, úloh v této zemi. Je to nezbytné pro to, abychom konečně docílili pokroku. Honorevole Piotrovský. Pan Piotrovský na minutu. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Uplynulo, uplynuly čtyři roky od arabského jara, eh, které svrhlo libyského Eh, diktátora Kadáfiho. A to se značným angažmá evropských zemí, které tam dodávaly zbraně. Eh, toto všem destabilizovalo Libii a demokracie, kterou jsme tam snažili zavést, narazila na odvěké tradice. Máme zde dvě vlády a dominuje chaos, eh, kterou, kterého využívají zejména pašeráci lidi a islámský stát. Školí se tam teroristi, připravují se tam útoky na našem kontinentu, včetně Vatikánu. je Libie také zdrojem naší migrační krize. Proto Unie se musí angažovat přímo na místě a usilovat o stabilizaci, zejména po dohodě s USA, NATO, zeměmi NATO a Severní Afrikou. Děkuji. Nyní pan Ferán na minutu. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Libie vysvobozená Nikolem Sarkozym, Libie, která je dnes v chaosu. Proč Francie a Anglie válčili s Libií ve jménu lidských práv? Jistě, pan Kadafi už tady není, aby to mohl dosvědčit, ale je jasné, že dnes osvobození Libie vyprovokovalo islamizaci Eh, nebývalou nezaměstnanost, rychlé opouštění teritoria všemi investory, eh, zastavení vývoje země, eh, převaděčství, překupnictví. Ano. Libie se tady rozpadá a jak podněty dala Evropská unie. Vždy toto všechno vzniklo díky Evropské unii a díky tomu, co dělala Evropská unie, jak v Syrii, tak v Líbii, je třeba, abychom dostali naši odpovědnosti a vyvodili co nejrychleji důsledky. Děkuji vám a nyní pan Milan Mon na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Situace v Líbii je čím dál tím komplikovanější, protože konflikty se zhoršují. Jak už řekl pan komisař, každý den je obtížnější, každý den narůstá počet eh, lidí, kteří opouštějí zemi, počet uprchlíků vzrůstá, obchoduje se s drogami na celém území. V posledních měsících byla vyvinuta řada úsilí pro usnadnění vyústění řešení v cestu politicky schůdnou. Rád bych tady zejména vystvihl roli OSN a vysoké představitelky. Od 20. září je dohoda na stole a to by mohlo být dostačující pro dohodu. Situace, která je v zemi, vyžaduje okamžité řešení. Nastala hodina odpovědnosti, aby se stále revidovaly další a další předchozí dohody. Nedomnívám se, že by mělo dojít k dalšímu spoždění. Je třeba korunovat úspěchem proces, který byl zahájen. Nyní jsou na řadě Líbici, aby vzali budoucnost své země do svých rukou. Musí jmenovat vládu národní jednoty. A tato musí čelit islámskému terorismu, radikálnímu islamismu a snažit se zemi osvobozit. Libie je nesmírně významným mediterálním státem, již díky své polohou. A to, co se děje tam, velmi ovlivňuje Evropu. A e, vidíme, e, jak se zhoršující situací se znásobuje počet uprchlíků. Očekáváme, že operace Sofie, která bude zahájena zítra, zamezí zbrždění akcí překupnických mafií. E, vývoj v Libii samozřejmě ještě komplikuje situaci v celém regionu. E, a proto je třeba, abychom se tady snažili působit konstruktivním způsobem, usilovat o jednotnou Líbii, demokratickou Líbii, kde nebude používáno násilí. Líbie v nebezpečí a to, co potřebuje mír, jednota a stabilita. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pan K. na minutu. A fakulta. Mr. President, more than half a million people reach... Pane předsedo, více než půl milionu lidí se dostalo do Evropy přes Středomoří. moří Mnoho tisíc lidí zahynulo. Je to e, také bezpečnostní krize. Nedávná e, mise e, byla zahájena, která má bojovat proti pašování lidí. Nicméně musíme vyřešit ten příčinu problému. Dokud nebude jednotná vláda v Libii, situace se bude ještě zhoršovat. EU musí vyvinout větší úsilí a podporovat eh, dial- proces dialogu pod vedením OSN. Libici si zaslouží mír, neměli by být rukojmím, rukojmím menšiny, která chce mm, vojensky zvítězit v tomto konfliktu. Regionální spolupráce by měla být podpořena. My vyzýváme eh, všechny strany, aby respektovali embargo na eh, zbraní a dialog a návrh dohody pod vedením OSN. OSN musí pomáhat libijským občanům vyřešit krizi a pomoci jim vybudovat silné vládní instituce. Děkuji. Děkuji, pan Schaffhauser, jedna minuta. Drazí kolegové, Naslouchejme komisi. Libyšská tragédie je zrcadlením eh, z ničivé politiky Evropské unie celou dobu, která sloužila eh, severoamerickým zájmům a stělesňoval jí prezident Sarkozy co to vyústilo? V absolutní kmenový eh, chaos. Chaos, eh, kterým, díky kterému se rozpadá země eh, na západ a východ a moc tady získávají barbaři islámského státu a pašeráci. Vyvolalo to celou tsunami ilegálního přistěhovalectví vyvolané islámskými teroristy. Dnes tito dorážejí k nám, neboť tady máme naprosto příšernou migrační politiku s neblahými následky. Eh, tady, se to, tady je potřeba provozovat ne takovou politiku, kterou provozujete vy, to je nejhorší politika. Ono by bylo asi nutno, aby zasáhlo Rusko a možná také Egypt, aby se zamezilo tomu strašnému, co vy nám připravujete. Děkuji, paní Ayala Sender, na minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Velice vítáme dohodu úsilí vysoké představitelky Evropské unie a pana Leona, jehož mandát skončil 1. září a právě skončil proto, že někteří tam chtěli provozovat své intriky, aby zůstali nadále napojeni na ten lukrativní obchod s převaděči a pašeráky. E, Libie má za sebou brutální diktaturu, čelí ohromnému překutěství pašeráctví a navíc ještě se zvyšuje přítomnost Daeše a proto je nezbytné, aby Evropský parlament podpořil tuto dohodu, k jejímuž podpisu by mělo dojít 20. října. Také je nezbytné uvolnit finanční prostředky pro konkretizaci kroků. Tento parlament musí odpovědět také rozpočtovými eh, uvolněním rozpočtových prostředků je třeba bojovat proti islamskému státu, než bude příliš pozdě je nezbytné nejenom pomoci Libii, ale také sousedním zemím, které se stávají obětí islámských teroristů. Je třeba čelit převaděčům. Pane komisaři, musíme jednat jednotně a účinně jako celá Evropská unie a podpořit OSN, abychom pokročili. Když se nám to nepodaří, víme, že dojde ke zhoršení situace a budou k nám jezdit na nejrůznějších plavedlech další a další tisíce uprchlíků a potom budeme mít zaspané nádraží v Berlíně a v Kale. Děkuji. Je tady žádost tlumočníků, abyste laskavě hovořili pomalu, protože když hovoříte tak rychle, je nemožné vás tlumočit. A není pan kolega Weidenholzer na minutu. Děkuji, pane předsedo. Když mluvíme o Libii, tak diskutujeme především o chybách západu, co všechno bylo uděláno špatně. To je samozřejmě oprávněná otázka, ale nikam nás nedovede. Už eh, spíše tedy Eh, zodpovědění na otázku, proč jde všechno tak pomalu. Je nutné, aby se situace normalizovala, aby v Libii byla obnovena státnost. Je nutné, aby existovala vláda národní jednoty, která by začala pracovat. To je věc Libijců, jak víme, ale eh, neexistuje i evropská odpovědnost, měli bychom se zeptat, zda nemůžeme udělat ještě víc, protože je nutné, abychom eh, měli stabilitu v tomto regionu. Je to naše sousedství Mare Nostrum za druhé. Eh, chceme zabránit šíření islamského státu a zastavit eh, a vyřešit problém uprchlíků. Milion lidí se chce dostat do Evropy. Potřebujeme spolehlivého, rozumného partnera, se kterým společně tyto problémy můžeme vyřešit. Paní Dali, jedna minuta. Eh, mi scusi, onorevole Dalli, il microfono. Paní Dali, mikrofon, prosím. Um, Měla by být um, ehm, zavřena dohoda stabilitě v eh, Libii, vzhledem k tomu, že však, že se to neděje, EU, OSN a mezinárodní společenství musí podpořit ty, kteří jsou schopni tuto dohodu uzavřít. Musíme ale být opatrní, aby um, ehm, mm, nepodkopali ty, kteří jsou připraveni spolupracovat Mm, je třeba podpořit vytvoření vlády národní jednoty. Eh, mm, Libie, na území Libie musí skončit násilnosti, musí tam zavládnout míra stabilita. Je nutné, aby všichni aktéři eh, postupovali aktivně v tomto procesu a doufáme, že mírová dohoda mm, vytvoří cestu bezpečnější Libii. Pan Chris. Tea. Děkuji. Eh, čtyři eh, roky po té, co se vydali do ulic, jsou Libijci eh, v zemi, která je charakterizovaná politickým hm, rozdělením a násilnostmi. Jsme svědky utrpení civilistů, ehm, násilnosti a podobně. Nyní je třeba, aby všechny strany projevily odvahu a odpovědnost. Dohoda OSN byla poslední šance. Tento text jí nabízí udržitelné řešení pro tento stát. Nyní musí všechny strany demonstrovat skutečné odhodlání vytvořit demokratickou Libii, která zajistí mír a bezpečnost, kterou se všichni lidi, Libici zaslouží. Evropská unie vždy byla připravena poskytnout nutnou podporu, ale je to pouze na vyjednávajících stranách, aby využili této poslední příležitosti k míru. Děkuji. Jedna minuta, pan eh, poslanec Freund. Poslední zprávy z Libie jsou zklamáním. I přesto, že nedošlo k, eh, ke změně, případ, příklad Libie ukazuje, um, čeho je Evropská unie schopná, když mobilizuje své diplomatické síly společně s OSN. Tato eh, zahraniční politika, silná zahraniční politika není nutná jenom v případě Líbie, musí jednat i v dalších krizových oblastech Blízkého východu. Co se týče Líbie, zodpovědné strany musí jasně říci, že neexistuje alternativa k míru. Strany konfliktu musí mít jasno v tom, že tato šance, kterou země teď má, eh, znovu eh, brzy nepřijde znovu. Eh, další léta občanské války eh, by znamenalo ohrožení naší bezpečnosti a ještě více uprchlíků. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pan Benifej na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Mm, my se nacházíme eh, v okamžiku, která, který může rozhodnout o Libii. Je třeba, aby strany se shodly na jednotné vládě. A eh, je třeba podpořit eh, vyslance OSN a také naši vysokou představitelku Mogheriniovu. bohužel eh, poslední eh, novinky, které k nám docházejí během posledních hodin, nejsou úplně povzbudivé. Pořád ještě eh, se nedohodli stejně dohodnout nad tělom, kdo koho má reprezentovat, čeho všeho se má dohoda týkat a jak zajistit bezpečnost v oblastech, které ovládají islamisté a pašeráci lidí. Eh, cesta k obnovení suverenity bude ještě dlouhá a to skutečně eh, je pro Libice velmi důležité. My nemůžeme připustit, aby země jako je Libie se úplně rozpadly v chaosu. Pan Howard. Evropská unie a eh, mezinárodní společnosti, společenství má být úspěšné, musíme se poučit eh, ze minulosti. Například eh, prodeje zbraní Kadáfimu víc než 800 milionů eur to stálo během pěti let, tak to skutečně nebylo chytré. A my nesmíme přistoupit na to, aby vznikl nový, nová diktatura Bengázi bylo eh, symbolem odporu a dnes je symbolem ničení. My tedy skutečně musíme usilovat o pokojné eh, smíření nejenom v zájmu Libijců, ale také třeba v zájmu eh, zastavení toku migrantů. Podporovat místní úřadu, to je velice důležité. Evropská unie by si přála zde zřídit také hotspoty pro kontrolu migrace. Nicméně v současné době je Libě spíše hotspotem pro teror. Eh, je třeba pracovat na Libii, na její bezpečnosti a eh, pro eh, Libijce. Ano, děkuji vám, pane Hovite. A nyní část Catch the Eye, čili nezapsaní řečníci, kteří by se chtěli nyní přihlásit ale vzhledem k tomu, že eh, máme málo času, eh, tak eh, dostane slovo pouze jeden řečník za každou politickou skupinu. Čtyři roky po svržení Kadáfiho Erbie trpí pokračující humanitární ekonomickou krizi a tak dále my máme eh, nyní úkol eh, přispět k tomu, aby eh, vznikla jednotná vláda a to nám také umožní vytvořit předpoklady pro to, aby se zastavil obchod s lidmi. Jinak tito pachatelé trestné činnosti budou nadále, nadále pokračovat a vydělávat na utrpení jiných. Děkuji. Nyní pan Mici. Ne, není tady pan Zulika. Eh, děkuji, pane předsedo. Myslím, že je třeba eh, podniknout skutečně eh, rozhodný krok k tomu, aby došlo k demokratickému konsensu v Libii v zájmu libijských lidí celý region eh, je eh, v rostoucí míře destabilizován terorismem. Eh, je třeba, aby konflikty byly uklidněny a nastal pokoj. Toto ovšem je možné pouze, když všechny zúčastněné strany budou ochotné pustit se do dialogu a poté naplňovat dohody, již bude dosaženo. Navíc Eh, s touto krizí eh, souvisí také počty uprchlíků eh, směrem do Evropy. Libie tedy potřebuje stabilitu a je třeba zajistit demokratická práva tamnějších lidí. Ano, děkuji vám. Děkuji vám také za respektování času, pan Marias. Situace v Libii ukazuje, jaké zde máme výzvy do budoucna v Evropské i také pro Evropskou unii. Uprchlíci prchají před občanskou válkou a buší na naše dveře. Otázka je, kdo ovšem podporuje eh, džihadistické bojovníky v Libii. Eh, podobně jako v Syrii se musí ptát, jaká je zde role Turecka a jaká je role dalších sil. Zajímalo by mě, zda komise eh, má Eh, nějaké eh, další informace, my zde eh, nacházíme skutečně případy dalšího pašování zbraní a munice do Libie Máme zde případ pašeráka, který se snažil nalodit v Turecku. Čili kdo dává zbraně těmto džihadistům? основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора, на които станахме свидетели през изминалите месеци. Vážený pane komisaře. Eh, my eh, zde hovoříme o eh, utrpení obyčejných a nevinných lidí a je třeba, je třeba uvítat jmenování zvláštního vyslance OSN. Samozřejmě situace je těžká, ani jedna z obou libijských vlád zatím nevysílá signály, že by se chtěla dohodnout. To je něco, co se musí ovšem stát do 20. října. V Evropské unii paní Mogherini se snažila maximálně přimět obě strany k zasednutí eh, k jednomu stolu a k vytvoření vlády národního smíření. Jestliže se to nepodaří, zůstanou dveře otevřené další eh, migraci a zhoršování situace.

když už jsme se podíleli na tom v jak špatném stavu je tato země dnes tak bychom mohli přiznat svoji vinu a úpěnlivě pracovat na nápravě. Děkuji, paní dodds. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane komisaře, eh, Mm, vy jste tady uvedl určité detaily o pomoci v Libie, eh, včetně nějakých dalších 100 milionů eur pro stávající programy. Eh, můžete říci, zda eh, tyto dary, tyto peníze budou podmíněny určitými garancemi, například nediskriminace křesťanů a dalších náboženských menšin. Za druhé, Libie vyzbrojovala Irskou republikánskou armádu teroristé, kteří jsou zodpovědní za eh, mnohé eh, oběti teroru v Severním Irsku. Eh, když jsme se bavili s příslušným ministrem britské vlády, Eh, bylo řečeno, že zhruba 100 milionů liber, které jsou nyní zmraženy eh, na blivických kontech v britských bankách, nemohou být využity jako kompenzace pro ty, kteří přežili. Mě by zajímalo, eh, zda skutečně se pokusíme v této souvislosti o určitou kompenzaci a odstranění bariér. Děkuji. Nyní eh, pan eh, komisař. Vážení kolegové, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za tuto velice bohatou a zajímavou výměnu názorů, eh, kterou budu prezentovat vysoké představitelce samozřejmě. My budeme nadále podporovat mírová úsilí OSN v příštích týdnech. A samozřejmě doufáme, že bude podepsána dohoda všemi stranami v nadcházejících dnech. My věříme, že všechny strany si uvědomují, že není čas, že není možné mrhat časem a je eh, skutečně na čase se zamyslet nad budoucností Libie ekonomika, Libie kolabuje a sociální um, struktury se, jsou zničeny. Jsme připraveni potrestat ti, kteří v posledních letech prokázali, že eh, chtějí eh, sabotovat jednání. Evropská unie nebude akceptovat rozdělení Libie, Evropská unie nebude akceptovat, aby některá ze stran vnutila násilím svoji vládu. Evropská unie nebude akceptovat, aby eh, eh, Libie, eh, a tady mám na mysli centrální rupnou společnost, a další instituce jako centrální banka, aby přestaly být neutrální a aby se účastnili tohoto stranického boje. Právě tato neutralita jejich drží zemi pohromadě. A právě tato, tuto neutralitu ta neutralita udrží zemi pohromadě do budoucna. To je naší morální povinností jako Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. A nyní eh, ukončím diskusi.